Eh, welcome, uh, Vítejte, Madame Tyson, designovaná komisařka pro oblast zaměstnanosti, sociální záležitosti, dovednosti a pracovní mobilitu. Dopis eh, k designaci eh, designované komisařky od pana Johna Claude Junckera praví, že paní Tyson přispívá k projektům, které jsou koordinovány nebo budou koordinovány eh, místo předsedou pro zaměstnanost, konkurenceschopnost a eh, místo předsedou eh, pro sociální dialog. Bude těsně spolupracovat také pro kom- s komisařem pro ekonomické záležitosti, daně a cla. Madame Tyson bude mít také podpůrné útvary na komisi, generální ředitelství pro zaměstnost, sociální věci a inkluzi. A navíc ještě následující útvary. Reforma trhu práce, dovednosti a kvalifikace, odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých, a práva postižených osob také Eurostat bude také odpovědná za vztahy se čtyřmi agenturami v oblasti a sice Evropskou agenturou pro eh, bezpečnost eh, eh, při práci a zdraví, Evropským střediskem pro odborné vzdělávání, Evropskou nadací pro zlepšování pracovních a životních podmínek a Evropská nadace pro vzdělávání a výcvik v souladu se směry pro schválení a komisařů. Evropský parlament hodnotí designované komisaře na základě, a cituji, jejich obecné kompetentnosti, evropského odhodlání a osobní nezávislosti. Budeme hodnotit znalosti, jejich potenciálního portfolia a také jejich komunikační dovednosti. Před zahájením slyšení bych ještě ráda uvedla, že jste odpověděla písemně, Madame Tyson, na přípravné otázky. Písemné odpovědi byly rozdány Eh, našim členům ve všech eh, disponibilních jazycích, takže všichni jsme dobře připraveni na otázky, které vám nyní budeme klást nikoli v písemné podobě. Ještě několik slov ke struktuře dnešní debaty. Madame Tyson Úvodem pronese ústní projev, ne delší než 15-minutový. Dále bude mít eh, rovněž 5 minut v závěru eh, debaty na závěrečný projev. Po představení budeme mít čas na 45 otázek eh, od poslanců. Debata proběhne v souladu s takzvaným pingpongovým eh, principem, eh, to znamená, budou to pětiminutové sloty, jedna eh, nebo tříminutové sloty, pardon, jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Předem k počtu tazatelů bude časový limit velmi přísně hlídán. Nebude-li tazatel Eh, přítomen v době, kdy je načasovaná jeho otázka, tak eh, tato otázka eh, odpadne. Nebudeme postupovat v souladu s principem nebo postupem catch the eye. Výbor pro zaměstnanost je příslušným výborem a hlavním v rámci tohoto slyšení, ale také výbor pro kulturu a další eh, výbor eh, bude ještě přidružený. Vítám eh, kolegy z těchto dvou výborů respektive výbor pro kulturu a výbor pro ženy. I oni mohou klást otázky vztahující se k příslušnosti, potenciální příslušnosti paní Tyson. První otázky pronesou představitele frakcí a jeden představitel nezařazených. Tlumočení eh, bude ve 23 jazycích. Eh, všichni eh, tazatelé tedy si mohou posloužit vlastním jazykem, to se týká i mě. A chtěla bych ještě připomenout tazatelům, že vše, co řeknou, bude tlumočeno. A to znamená, že bychom neměli mluvit příliš rychle. Madame Tyson oznámila, že bude hovořit svou mateštinou, to znamená e, nizozemštinou. Důvodem je, že e, se chce vyjadřovat co nejzřetelněji a nejjasněji služebně starší kolegové dobře vědí, že eh, Madame Tyson plynně hovoří anglicky i francouzsky. Tato debata bude vysílána eh, živě eh, na webových stránkách parlamentu a také na stejné webové stránce můžete sledovat videozáznam ze slyšení. Já bych také promluvila svou mateštinou, švédštinou a požádala vás o několik osobních úvodních poznámek. Eh, Jednou z mých nejsilnějších vzpomínek z letošních voleb do Evropského parlamentu je eh, telefonát od jisté duchovní, která pracuje ve švédské církvi v Jižním Švédsku a e, byla to tedy žena a e, byla velice zoufalá z toho, e, jaký obrázek sociální nouze je k vidění na na velkém parkovišti, které se nachází na okraji jejího města. Tam stojí dlouhé řady kamionů, které čekají na novou zakázku, novou jízdu a jejich řidiči mezi tím bydlí a žijí v těchto kamionech. Nikdo z nich nemá ani e, kolektivní smlouvu, ani žádnou jinou rovnocenou ochranu a nedostávají zaplaceno za ten čas, kdy stojí ale nemůžou se vrátit ani domů. E, mají problém s jídlem i s hygienou a e, ve Švédsku, jak víte, je velmi e, chladno v zimě, nejen na severu, ale i na jihu. Oni tedy se chrání před zimou tím, že se ohřívají u malých lihových vařičů a musí mít zapnuté motory těch kamionů, takže platí drahé peníze za palivo. A tak to bohužel nevypadá jen v dopravních odvětvích, ale i v dalších. A e, podobně je to i u zaměstnankyň žen v mnoha dalších období, e, odvětvích. V dnešní Evropě, kdy pravidla a odborová práva e, jsou podkopány nebo rozbity jménem krize nebo trhu, jsou lidé, kteří chtějí pracovat nejen nezaměstnaní, ale přímo bezbraní. Dnes má bohužel EU velice daleko k tomu, aby naplnila své cíle ze strategie Evropa 2020 přes 120 milionů lidí se nachází v Evropě v ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením. Z toho něco přes 30 milionů jsou děti. Kromě toho v červenci letošního roku byla nezaměstnanost mladých v průměru 22% v Evropské unii. E, tady existují značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. V některých zemích přes polovina e, mladých lidí nemá práci. A všude vidíme důsledky tohoto všeho. Viděli jsme je i ve výsledcích letošních voleb do Evropského parlamentu. Vidíme je, když se podíváme na politickou mapu Evropy. E, lidé se ze zoufalství a frustrace obracejí na eh, antidemokratické, eh, extremistické a populistické strany, což je situace nedůstojná roku 2014. Eh, naším úkolem v nadcházejících pěti letech je proto vytvořit pořádek, dostat do pořádku evropský pracovní trh a udržet nová udržitelná pracovní místa tak, aby e, nebylo možné konkurovat nízkými platy nebo špatnými pracovními podmínkami. Všichni musí být na pracovním trhu stejně silní a musí mít stejné možnosti a práva. K tomu je zapotřebí akceschopnosti. Příští komisařka pro pracovní trh má samozřejmě ústřední roli a já i občané Evropy e, očekávají e, že eh, paní Tyson bude mít dostatek schopností a tvrdosti na to, aby zvládla tento těžký úkol eh, a že bude dostatečně silná na to, aby dosáhla opravdové změny, protože eh, doba hmatů je za námi a nyní je čas jednat. A s těmito slovy bych předala slovo paní Tyson aby k nám promluvila na úvod o svých ambicích a